pojď kolega Slátons. Eh, Dobrá, kolegové, tak eh, se pustíme do práce. Máme před sebou několik tisíc pozměňovacích návrhů. Nejdříve eh, se podívejme na pořad jednání. Ve zprávě našeho výboru si přečtete, že musíme změnit v návrh pořadu jednání a sice následně. Jako parlament eh, jsme obdrželi eh, výsledek prvního čtení eh, revize nařízení o OLAFu, která půjde na plenární zasedání, takže to musíme zařadit jako první bod pořadu jednání ale eh, vzhledem k eh, intenzitě dnešního hlasování navrhujeme, abychom to projednali zítra eh, odpoledne jako bod číslo 58. Čekáme, že na to dojde někdy kolem 17. hodiny. A tak trochu to souvisí s následující věcí. Dostali jsme v mezičase dopis předsedy dozorčího výboru, kde se konstatuje eh, odchod Rity Šembry, která tedy odstoupila z toho výboru pro eh, kontrolu a na základě věci dálí eh, ten dozorčí výbor napsal zprávu šetření, které tam provedl OLAF a mimo jiné eh, tedy pod eh, nátlakem eh, tohoto výboru byl tento, tato, byla tato zpráva poslána parlamentu, je stále ve verzi vyhrazené, takže jednotlivci, jednotliví poslanci se k tomu nemůžou dostat a předseda výboru požádal, jestli by nám obecně nemohl vysvětlit eh, všechna šetření, eh, která ten eh, dohledový výbor provedl, pokud jde o šetření OLAFu. A já navrhuji jako předseda našeho dnešního zasedání, abychom příslušného pána Onofa zítra pozvali ještě předtím bodem 58 čili před 17. hodinou. Jste pro, eh, tento změn pořadu, pro tuto změnu pořadu jednání? Vidím eh, souhlas, takže tímto jsme změnili pořad jednání a pak tom tady mám několik eh, sdělení, která máte v podstatě všechna schrnutá v našem bilténu. Schůze příštího týdne, příští týden v pondělí nebude třeba, to tam bylo jenom jako rezerva takže to odpoledne si můžeme nechat volno na jiné věci. A potom jenom oficiální věc, došlo k řadě změn eh, eh, v sekretariátu našeho výboru. Vítáme Fanny Brooks, která je tady úplně nová. Vítejte, teď, teď děti tady nevidím. A ah, jo, tamhle je. Vítejte, paní Brooks. A, a doufáme, že budeme mít spolu eh, skvělou hladkou spolu spolupráci. A potom je vám tady polské eh, jméno, které se mi těžko vyslovuje, Piotr Bartoševič, Bartoševič Malicky, který eh, odchází z našeho sekretariátu do eh, kabinetu generálního tajemníka. Přejeme mu hodně úspěchů v další kariéře. Tolik tady k sdělením. A teď mi tady Carmen říká, že tady není, eh, že nepřijde zítra pan Herdenov, ale eh, náš bývalý kolega Baš eh, nám představit tu zprávu, o které jsem hovořil. Ještě nějaké připomínky? Jen si. Děkuji, Barte. Mám jenom jednu otázku. Jak dlouho zabere ten bod, o kterém si hovořil s tím kolegou? Protože tady máme nesmírně napraný program a naplnější už být nemůže a ty věci, které bychom chtěli eh, probrat eh, s zástupcem dohledového výboru OLAFu, eh, se obyčejně nevyřídí za 15 minut. Takže se obávám, že tímto torpedujeme další body pořadu jednání, protože debata s dohledovým výborem Olafu. Já znám pana Beše dobře, eh, on je také přítel podrobných prezentací, takže to nám obyčejně, hm, na to musíme dát hodinu. A já si myslím, eh, že bychom to měli udělat v tomto zasedání tady. Eh, Jen si, ať už to dopadne, jak to dopadne. V každopádně bude po veškerém hlasování Prostě budeme hlasovat, dokud eh, všechna absolutoria nebudou odhlasovaná. A po ukončení eh, veškerého hlasování Nemáte tlumočení z nizozemštiny do jiných jazyků? Takže, abych vás uklidnil, všechno hlasování eh, bude hotové. tak je to naplánované. A potom máme zasedání koordinátorů od 16 do 17. To eh, jsme zrušili, takže eh, tím jsme dostali eh, v extra hodinu v celkovém programu a sekretariát nám říká, že celá debata s panem Bešem by měla trvat nějakou půl hodinku, tři čtvrtě hodinku, takže bychom se měli vejít do harmonogramu, vzhledem k tomu, že jsme škrtli koordinátory na celou hodinu. Dobrá, takže tím jsme to vyřešili. Paní Gresle, jako zpravodajka slibuji, že se budu vyjadřovat velice stručně. Tak to jsem nepochopil, ne- nerozuměl, pardon. Jako eh, zpravodajka k bodu 58 slibuji, že se budu vyjadřovat velice stručně. Dobrá, bereme na vědomí. Pane kolego? Děkuji, pane předsedo, nevím, jestli je teď správná, správná doba na to, abych to řekl, ale ještě než začneme hlasovat o těch absolutoriích, tak nevím tedy, jestli to mám udělat teď, nebo kdy vlastně bude vhodná doba na tu technickou připomínku. Já se ještě podívám, jestli tam nebylo něco dalšího. Ano, mm, teď bychom eh, normálně přešli k hlasování o zprávách o absolutoriu, takže jestli máte procedurální eh, poznámku, tak vám dávám příležitost teď. Okay, thank you, Dobře, tady pane předsedo, děkuji. Já jsem chtěl říct si toto. Minulý týden, po té, co jsem odjel ze Štrasburku, tak eh, moje kancelář tady v Bruselu eh, měl hovor od ředitele eh, z jedné z agentur, o které budeme tady dnes hlasovat, o jejíž absolutoriu budeme hlasovat a kontext toho telefonátu z tohoto ředitele, já tady nebudu jmenovat konkrétně z principu už uh, tuto agenturu, tak eh, se prostě ptal, proč jsem předložil některé pozměňovací návrhy k té zprávě. Pane předsedo, já ne, si nemyslím, že toto je vhodný způsob chování, aby tady uh, eh, vedoucí představitel takovéto agentury, která podléhá postupu absolutoria, aby se tady tímto způsobem choval. A já, jakožto poslanec rozhodně nevítám takovýto přístup ze strany eh, úředníka EU, že se tímto způsobem tady dotazuje. Já tady silně chci skutečně eh, protestovat proti tomu, aby tímto způsobem eh, bylo postupováno v takovýchto příkladech a já doufám, že celý výbor souhlasí s tím, že toto je naprosto nevhodné, aby poslanec a jeho nějaká činnost byla spochybňována tímto způsobem, aby byly spochybňovány jeho pozměňovací návrhy tímto způsobem. Děkuji. Eh, Děkuji. Eh, myslím, že se k tomu eh, někdo chtěl hlásil. Pan Rybich. Ne, pardon. Tak jsem se spletl. Já jsem tady viděl souhlas v řadách poslanců, takže berme na vědomí to, že jste byl osloven. Já myslím, že se to stalo více lidem z nás. Já mám také takovou zkušenost a myslím si, že s tím musíme Eh, naložit eh, velice eh, rázově, tedy rázně. Ještě někdo něco? Tak teď se tedy podívejme na absolutorium komise. Zpravodaj je Jens Geier. Jens, si chceš něco ještě uvést na počátku? Dobrá, tak hlasujme. A mám tady eh, teď dva soubory hlasovací. A teď, pardon, paní... Hlasovací karta, moje hlasovací kantra je na cestě. Takže zatím prosím, abyste akceptovali to, že budu hlasovat s věžením ruky. Dobrá, budeme tedy sledovat, eh, jak hlasujete a budeme připočítávat eh, váš hlas na příslušnou stranu. Jste všichni připraveni? Je to dlouhé hlasování? Takže odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 1, pan Bradborn. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Eh, číslo 2, pan Ody. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tady máme, eh, na, teď budeme hlasovat o eh, usnesení, jak bylo upraveno. A to budeme dělat elektronicky. Zahajujeme hlasování. Elektronicky tedy. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Musíme ještě připočítat eh, k těm 21 pro eh, ještě jeden hlas, takže 22 ku 4 přijato. A teď eh, pozměvací odstavec, tedy návrh 3 od, pana, od panu Bredberna a Čarnického. Kdo je pro? Kdo je, pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní pozměvací návrh Jence Gajera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat o celku. Zahajuji eh, hlasování, končím hlasování. A je to 21 ku 5. Eh, eh, prosím, udejte nám, až vám dojde ta kartička, paní kolegyně. Dobrá, přijato. Eh, od, opět číslo čtyři, pan brat Bončarnecký, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A opět půzní pozvědací návrh pana Gajera, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Teď budeme hlasovat o celém textu uh, elektronicky. Zahajuji hlasováním, končím hlasováním. Takže opět přijato 21 ku 5. A teď pozměňovací návrh číslo 5, eh, k odstavci 1, pánové Bradborn a Čarnecky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Ústní pozněcí návrh pana Gajera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. A 22 k 4. Přijato. Přejdeme teď k pátému hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 6, panové Bradborn a Čarnecky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh pana Gajera, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Budeme hlasovat elektronicky o pátém návrhu. Končím hlasování. 21 ku 5. Přijato. A nyní eh, absolutorium pro eh, výzkumnou výkonnou agenturu, šesté hlasování, odstavec 1, číslo 7, pan Brančanecký, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. Pan Gajer, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hlasujeme o celku. Končím a eh, hlasováním. 22. A ta kartička už je na místě, takže 21 ku 5. Přejdeme k eh, sedmičce, to znamená eh, výkon agentura pro transevropské dopravní sítě, pozměňovací návrh 8, odstavec 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnuto, Gajer, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Hlasujeme o celém textu na straně 8 elektronicky. Končím hlasování. 22 ko 4 přijato. A nyní list, os, list 9, návrh eh, na, o, eh, o účetní uzávěrce. Takže musíme eh, eh, o tomto eh, O tomto nemůžeme hlasovat, protože jsme odmítli uh, absolutorium, ale budeme hlasovat, ne, nebudeme hlasovat o celku. Nebudeme tedy. Uh, přecházíme na list 10. A sice usnesení. Máme tady nějaké váhání. Takže teď jsme si pro jistotu ověřili o no, tom, a to předchozí, že nebudeme prohlasovat. A teď eh, podle strany 10, působňovací návrh 10, eh, Markus Píper, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a, eh, takže to není zřejmé, ověříme. Končím hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Pozměňovací návrh 10 eh, eh, přijat 14 ku 12. Odstavec 1a, pozměňovací návrh 12 pana Gajera, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 12 padá. 13 můj vlastní návrh, slušitelný s 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1a nový. Můj pozměňovací návrh 14 s ústním pozměňovacím návrhem EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15 pana Odeho s ústním pozměňovacím návrhem EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak myslím, že tohle bude velice těsné a ověříme to. Zahajuji hlasování. Ještě dva lidé. Končím hlasování. 12 ku 14 zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Gajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to. 17. Paní Markovej. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A ještě se vrátíme kousek k pozměňovacímu návrhu 14 pana Odyho, který byl zamítnut a to znamená, že musíme ještě hlasovat o tom původním textu. Takže hlasujeme o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže původní text je také zamítnut. Pozměňovací návrh 18 pana Gajera k odstavci 1c. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozdělací návrh 19. Eh, Takže teď tady máme takový návrh, abychom nejdříve hlasovali o kompromisu 1, protože kompromis 1 pokrývá eh, i tento pozměňovací návrh, to znamená pozměňovací návrh 49 eh, na straně 16, pardon, 94. Eh, Čili nejdříve budeme hlasovat o 94, protože tím uh, vyřídíme celou řadu pozměňovacích, pozměňovacích návrhů. Takže teď hlasujeme o tomto kompromisním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento kompromisní pozměňovací návrh číslo 1 je tímto a přijat. Vracíme se na stránku 11. Pozměňovací návrh 20 paní Gresle a mě samotného. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 21, paní Gresle a mě, můj. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato 22, titíž autoři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. A teď se dostáváme k odstavci 1, body CE nový, 23 pozměňovací návrh Markuse Pípra. A teď se dostáváme ke druhému kompromisu. Kdo je pro druhý kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací 20, návrh 24 pana Gára. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25 pana Berna a Černeckého. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, eh, že to bude eh, těsné, ale uvěřme to. Eh, zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže je to mnohem více přijato, než jsem myslel. Více hlasy 17 k 10. 26 padá, ne 26 eh, můj vlastní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 27 pan Gajer, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 28 eh, můj vlastní v souladu se 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se ke stránce 12. Pozměňovací návrh 29 od paní Panajotové. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 30. Jen z Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 31. Jen z Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 36 Jens Kajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38 Jens Kajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 39 Markus Pieper a ústní pozměňovací návrh z EPP. Tady máme, kdo je pro, kdo je proti, Eh, kdo se zdržel? Přijato. 40 Markus Pípr, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41 Jens Geier, kdo je pro? Kdo se zdržel? A, pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Jens Geier, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44 je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 46. Můj vlastní návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Na straně 13 teď jsme. 47. Můj návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Markus Pieper s ústním pozměňovacím návrhem EPP. E Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Můj návrh s ústním pozměňovacím návrhem EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50 od pánu Bradberna a Čaneckého. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 51 Jenská R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52 Jenská R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to radši zkontrolujeme. Uh, uh, 52 jsme slyšeli. Tak končíme hlasováním. tak jsem se díval úplně špatně. 8 k 19 je zamítnuto. 53. Moje vlastní. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 54. Eh, můj vlastní návrh. Třetí kompromis. Kdo je pro třetí kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Eh, můj vlastní návrh s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Já sám. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Bradburn Černecký. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme? Dobré, tak to ověříme. Pozměňovací návrh 58. Končím hlasování. A bylo přijato. Teď tedy eh, Stránka 14. Eh, pozměňovací návrh 59 od Markose Pípra. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Jan Milder. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Můj vlastní návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 63. Bert Benčanecký. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 64. Odpadá, protože je to pokryté eh, kompromisem, který jsme hlasovali. 65. Jan Milder. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66. Jean-Pierre Rudy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67, konstaci 15. Markus Pípr, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom odpadá 68 od pana Odeho a dostávám se k 69 se téhož autora. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Jean-Pierre Rody. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71. Brat Čarnecký, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ale uvěřme. Odstavec 16, eh, pozměňovací návrh 71. Končím hlasování. Je to přijato 15 k 11. 72. Jenska Jer. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá, 73, ale můžeme hlasovat o 74 ode mne, protože ta je kompatibilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď na stránku 15. 77. Jean-Pierre Ody s ústním pozměňovacím návrhem EPP. Kdo je pro? Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to, ale uvěřme. 77. 15 k 12 zamítnuto. A teď musíme hlasovat o původním eh, textu pozměňovacího návrhu. Kdo je pro ten původní text? Kdo je pro? Vidím tady váhání v sále. Právě jsme hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu a ten jsme odmítli. Teď se vracíme k původnímu textu pozměňovacího návrhu. Eh, kdo je pro tento text? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm zamítnuta. 78 byl Ben Černický. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 79 Jens Geier. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 80 Markus Pieper. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81 Jens Geier. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 82. Sintekár de Jong. Ano, Jenci. K 82. Já jsem chtěl navrhnout eh, změnu v tom svém hlasovacím seznamu. Já tady mám ten návrh, eh, eh, tedy mám tady plus u Serena a De Jonga, ale ve strategickém Eh, vztahu k radě nás to omezuje, takže teď bych tam eh, napsal mínus. Dobrá. Eh, v 82 Sendegard de Jong, JR zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to ověříme. To bylo velice nepřehledné. 82. skončím hlasování. Hmm. 20 ku 7. Přijato. Já bych se tady zeptal, eh, nebo poprosil bych vás, abyste mi tady zvedali eh, ruce eh, zřetelněji, protože z tohoto trůnu je to obtížně přehlednutelné. 84 Gajer, pardon, 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84 Gajer, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85 odpadá, protože jsme schválili kompromis 2. 86 taktéž padá z téhož důvodu. 87 můj návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 88 paní Makovej, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 89, paní Lange, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dostáváme se na stránku 16. Můj pozměňovací návrh číslo 90 a k tomu EPP žádá rozdělené hlasování, čili první část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 14, 13. Tak to opravdu bylo těsně. 1,90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak myslím, že to bude opět těsně pro. 91. Uvěříme vždycky. Tak já samozřejmě nemůžu hlasovat sám. Nebo já budu hlasovat sám pro sebe. Pardon. Uh. 17 k 10 pro. M tedy přijato 92 pí pro, kdo je pro. Ne, to padá? Tak, pardon, padá. Odpadá. 93 taktéž. A dostáváme se k 94 Gajer. A tak to už, o tom jsme hlasovali. To je kompromis. 95 taktéž pokryto 94. Dostáváme se k 96. Bradem Čarnickým. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Strana 17. Pozměňovací návrhy 97, 98 a 99 jsou kompatibilní, takže 97 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98 Makovej, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Můj návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Stovka. Gajarian Milber. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 101. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Věříme si tady 101. Končím hlasování. 16 k 11. 100. Nebo bychom mohli, budete-li pro, o 102 až o 110 hlasovat v jednom bloku. Souhlasíte? Takže 102 až 110, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže všechny uh, tyto návrhy jsou No. Teď 14, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? No, přijato. 112, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, uvěříme Paní Greslen bez problémů. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 ku 15 zamítnuto, ale bylo to těsné. 113, tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hm, přijato. 114. Pardon, Čalícky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že bylo přijato. 115 Gajer, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 116 Gajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 117 Píper, slučitelné se 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 119 Píper. Kdo je pro? 119, kde je? Já se podívám do vlastního seznamu. Ne, pardon, tak to bylo uh, staženo, 119. Je tady pan Píper? Není to staženo, takže musíme o tom hlasovat. Dobrá, 119. Píper, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Omlouvám se eh, za ty milné informace. 120, pan Gajer, kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdrženo. Přijato. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122. Pana Jatova. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Brandborn Čarnecký 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel, Přijato. 124 eh, padá vzhledem k eh, kompromisu 2. 125 můj návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel, Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Barnou D proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Makovej. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 128. Bambo Černecký. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 129. Gajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130. Panajotova. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 131. Pípr. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Panajotova. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď strana 19. A ještě si loknu. Odstavec 66, pozměňovací návrh 133, Brandon Čarnecký, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 134 Týpr, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď se dostáváme ke kompromisu 4. To znamená uh, pozměňovací návrhy 135, 6, 7, 8 a 9 jsou zde zahrnuté. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160 pana Sendergarda, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že tak eh, to bylo těsně pro. A no, uvidíme 140. Eh, zdá se mi, že hlas, máme o jeden hlas navíc, takže někdo Dobrá, končím hlasování. 14, 14. to. Tak to je škoda pro pana Sendegarda. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 142 Sendegarda, už pokryta kompromisem 4. 143 Barbon Černecký. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 144 Gajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 145. Můj vlastní návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 146 Gajer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. 147, 148, 149. 147, 148 a 149 pokrývá kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 150 odpadá protože byl přijatý kompromisní návrh 151, můj vlastní, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 152, mm, ten je jazykový pozměňovací návrh, o tom hlasovat nebudem, 153, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 155, Eh, paní Makovej, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, na straně 21, tedy další, 156, eh, pana Jotová, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 157, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 158, 159 a 160 jsou identické. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme kontrolovat hlasování elektronicky o pozměňovacích návrzích 158, 159 a 160. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 14 pro, 13 proti, návrh byl přijat. 161, kdo je pro, pr- proti, drželi se. Bylo to opravdu těsné, takže návrh 161 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, 14 pro, 13 proti, návrh byl přijat 162 s ústním pozměňovacím návrhem pana Mildera, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 163, Jens Geier, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 164, Jens Geier, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 165, pro, proti, zdrželi se, schváleno 166, Gajer, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 167, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 168, pro, proti, zdrželi se, schváleno 169, Milder s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 170, pro, států návrhu. hlasování. Takže 232, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 233, Sendergaard de, de Jong, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 234, Sendergaard de Jong, kdo 242. Pan Marinesku, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme elektronicky. 242. Končím hlasování. 13 pro, 15 proti, takže zamítnuto. 243 Marinesku dílčí hlasování. Žádají jak zpravodaj, tak EPP. Takže tři části. První část 243. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. První část návrhu 243. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 19 pro, 7 proti, 1 se stržel, Takže přijato. Druhá část, prosím, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto. Ověříme to. Druhá část návrhu 243. Končím hlasování. 13 pro, 15 proti, takže skutečně zamítnuto. Třetí část 243. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto? Myslím si, že to bylo zamítnuto. Protestuje někdo? Neprotestuje. Takže 244 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 245, Sundergaard de Jong. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 246. Máme tady vlastně kompromis. až 249, pan Sandegard a pan De Jong. Máme tady kompromisní návrh číslo 6, ale musím ještě zkontrolovat, jestli pan Sendergaard souhlasí s tímto kompromisem. Nesouhlasíte. Dobře. V tom, to je v pořádku. Takže 246, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 247, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 248. Stejní autoři. Pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 249. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tím se dostáváme k pozměňovacím návrhům výboru LIBE. Číslo 1. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 2. Libe. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Libe, a, Libe 3 a 4 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. 250 Jens Gajer, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 251 Jens Gajer, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.